je le veux le jour même. Okay. Merci. Dear colleagues. Milí kolegové, je na čase, abychom se pustili do práce. Máme před sebou dlouhý pořad jednání. Jsme teď u bodu 6, což je zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Jedná se se o směrnici NEC. Jednání se konala včera odpoledne a došlo k tomu, že se posoudila míra spravedlnosti, informací a tresty. Navíc eh, došlo k pokroku v diskutovaných bodech i v diskuzích na, technický, na technické úrovni. Anex 2, dodatek 2, rada vysvětlila, že vede dvoustranná jednání s členskými státy, aby případně korigovala jejich údaje. Parlament také signalizoval připravenost ke kompromisu tím, že by upustil podněvacího návrhu k metanu za pokud do roku 2030 bude redukováno eh, o 20% místo 33%. Oficiální kontrolní eh, Dokument 7. trialog se konal 19. dubna. Spravodaj informoval o společné práci mezi výbory NV a Agri. Eh, a to se týkalo kontroly v eh, biosektoru. Vyjednávací tým se dohloubky věnoval článkům souvisejícím s dalšími kontrolami a dalšími aktivitami v určitých oblastech, kde je potřeba ještě značná míra vyjasnění tak eh, aby to odpovídalo na kompromisnímu balíčku parlamentu z únoru 2016. Diskuse byly konstruktivní, Došlo tam k delegování kompetencí. Diskuse bude pokračovat prověřením ustanovením souvisejícím s prosazováním dokumentů. Trialog, osmý trialog se bude konat zítra večer. E, teď bude následovat velice dlouhé hlasování. Poprosím vás všechny, abyste vložili své kartičky do zařízení a začneme eh, emisními eh, limity a schválením typu sparovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích. Dohoda eh, s, se spravodajkou Elizabeth Gardini byla dosažena po dlouhém, dlouhém procesu a teď tady máme první čtení. Takže hlasujeme. Všichni jste hlasovali. Končíme hlasování. Schváleno. Gratuluji kolegyně Kardiny. Andiamo al voto sul punto 8 all'ordine del giorno. Teď, bu- teď budeme hlasovat o bodu 8 z pořadu jednání. To se týká zprávu o pokroku v oblasti energií z, ob- z obnovitelných zdrojů. Budeme hlasovat hned. Nejprve kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato Dále pozměňovací návrh 5 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ověříme to elektronicky. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Přijato. Dále se dostaneme k pozměňovacímu návrhu 8 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď se dostaneme ke kompromisu dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď se bude hlasovat o kompromisu 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, odmítnu, zamítnuto. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Socialisté se nevyslovili dostatečně jasně, nebo neukázali dostatečně jasně. Všichni jste odevzdali svůj hlas, prosím. Končím hlasování, přijato. Dále 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45, ne, opravuje se pan předseda 46, 45 odpadá, tedy 46 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Čtyřicet sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále osm pro, proti, zdrželi se, ověříme. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Padesát dva pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále Šedesát šest, pozměňovací návrh šedesát šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Osmdesát čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis jedenáct pro, proti, zdrželi se přijato. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 87 pro, proti, zdrželi se přijato, 88 pro, proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, proti. Přijato 92 pro, proti. Drželi se přijato. Dále 94 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh. 103 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, to ověříme. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat elektronicky. Teď tedy závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Gratuluji paní zpravodajce. Tak a teď se dostaneme. Prosím, Petr, já jsem chtěl říct něco k tomu příštímu hlasování k eh, energii z obnovitelných zdrojů. Děkuji zpravodajům. Nemáme tlumočení do angličtiny. Já to mohu zkusit angličtiny Děkuji všem kolegům, hlavně stínovým zpravodajům. To je dobrá báze pro společnou práci, pro to hlasování chci ohlásit jednu technickou věc, pozměňovací návrh 39 k odstavci 4. Souhlasil jsem eh, s panem Gízekem, kdo to předložil, že by to mohlo být doplnění to znamená, v odstavci 4 se něco nebude mazat, ale dodá se to k odstavci 4 a je to to doporučení, že to bude plus. Chtěl jsem to jenom ohlásit. To pak eh, dojednáme se sekretariátem, aby tam nebylo žádné zmatení. 39 to bude doplnění k odstavci 4. Děkuji vám. Thank you. Before the... Děkuji, než začneme hlasovat tak chci také připomenout, připomenout žádost zpravodaje a nyní můžeme zahájit hlasování. To je kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 6. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno Potom pozňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti. Ještě toto prověříme. Hlasovali jste všichni? Skončím hlasování. Zamítnuto. A tím se dostáváme k 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet devět. Tak, jak to vysvětlil kolega Líze jako dodatek k odstavci čtyři pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicet pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. dva pro, proti, zdrželi se přijato. Můžeme to ještě prověřit, samozřejmě. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se Přijato. Kompromis čtyři. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 7 pro, proti, zdrželi se. Nevidím hlasy socialistů, takže pro, proti. Kdo se zdržel, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, Raději to prověříme. Hlasovali všichni, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme. A hlasovali jste všichni, tak je to přijato. 109 pro, proti, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se přijato. 112 pro, proti, zdrželi se přijato. 113 pro, proti, zdrželi se přijato. 115 pro, proti, zdrželi se přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. A sice budeme hlasovat elektronicky. Zahoji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaji panu Lízemu.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 Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, raději to ještě prověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování, přijato. A nyní se dostáváme k 61 pro, proti. Ještě jednou pro, proti. Zdrželi se přijatom. Šedesát pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se. Milí kolegové, kde je problém? Zase tady nehlasovali socialisté, jako kdyby to nebyli. Takže budeme hlasování opakovat. Když není přítomna malá frakce, tak je to pochopitelné, ale u velké je to divné. Takže 62 pro, proti, zdrželi se přijato. 73 pro, proti, eh, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmdesát čtyři, osmdesát pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. 87, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 89 pro, proti, Toto raději prověříme. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování přijato. 9 odpadá, takže 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Raději to ještě prověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Stovka pro, proti, zdrželi se schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se schváleno. 103 na dvě části. První část, kdo je pro? Good Omlouvám se, první část padá, druhá část je kompatibilní e, se 102. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování, schváleno. 106. To bylo schváleno, takže 109. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 110, o tom to již je pokryto, nyní kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže provedeme ještě jednou kontrolní hlasování o kompromisu 5. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Sto třicet jedna. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se schváleno. Raději to prověříme ještě. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování, schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 151 pro,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 Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 162 pro, proti, zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164 pro, proti, prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Sto šedesát osm pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní třináct pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtrnáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 eh, eh, pro, proti, zdrželi se, prověříme dvacítku. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Kontrola hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvacet jedna. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Jedna. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, drželi se, ale raději to prověříme. Hlasovali všichni. Schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, 4 se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. A nyní budeme, pro, provedeme závěrečné hlasování elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování, schváleno. Blaho přeji zpravodaji a můžeme pokračovat k dalšímu hlasování. A sice číslo 11. A dalším bodem je příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. A přistoupíme eh, hned k hlasování. Spravodajem je kolega Gambus. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 15, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16, kdo pro, proti, zdrželi se, prověříme. Jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. A nyní budeme hlasovat ve dvou částech o návrhu 17. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, pokud si přejete prověření devatenáctky, bez problému prověříme, prosím. jste hlasovali, uzavírám hlasování a zamítnuto. A nyní bychom měli hlasovat o 18, protože 14 byla zamítnuta. Takže kdo je pro návrh 18? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. A nyní návrh 21 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 23. Kdo je pro? 20, eh, kde proti? Zdrželi se přijato. 24 ve dvou částech. Kde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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 35, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Abia, avete votato tutti il... Již jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. possiamo andare al punto. A nyní můžeme přejít al punto 12 k bodu číslo 12 podle našeho pořadu jednání a tím je provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. A začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 17 ve dvou částech. První část, kdo je pr- pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 22, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 23, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Jste hlasovali, zavírám hlasování a zamítnuto. A nyní návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 25 s dodatkem k 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 30. Kdo je pro?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 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. A nyní návrh 34, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 49, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A závěrečné hlasování provedeme elektronicky. Vy jste hlasovali, Uzavírám hlasování přijato a gratuluji tímto paní zpravodajce. A nyní přerušíme naše zasedání na čtvrt hodiny. Přerušíme na jednu hodinu a čtvrt, protože paní komisařka Bulč se k nám má dostavit v 17 hodin 15.

Yeah. Dear colleagues. Vážení kolegové, můžeme nyní pokračovat v další části naší schůzy. Na řadě je výměna názoru s paní Violetou Bulcovou, komisařkou pro dopravu o možnosti celosvětového tržního opatření ke snížení emisí z mezinárodní letecké dopravy. Srdečně vítám paní komisařku Violetu Bulcovou na této výměně názorů s naším výborem. Scházíme se před příštím setkáním organizace ICAO, které bude v Montrealu v Kanadě od 11. do 13. května a výbor Envy tam eh, vyšle svou delegaci. Chtěl bych připomenout, že se eh, bude hovořit hlavně o emisích z letecké dopravy, eh, na což je věc, na kterou Evropská unie klade velký důraz, je to součást pařížské dohody. Řešení letecké a námořní dopravy bylo také předmětem jednání eh, společného zasedání neformální Rady pro životní prostředí a dopravu 14. a 15. dubna v Amsterdamu. Navíc se dojde k tomu, že vyprší legislativa Stop the Clock, která vyjímala interkontinentální lety z toho unijního systému obchodování s emisemi do 31. prosince tohoto roku. A dále budou emise z letecké dopravy záviset na rozhodnutí ICAO ohledně celosvětového tržního opatření. Jsem přesvědčen, že takováto politická debata na vysoké úrovni je nezbytná před eh, květnovým setkáním Montrealu a myslím si, že je důležité, aby ICAO e, vědělo o stanoviscích před rozhodováním o celosvětovém tržním opatření. E, komise, e, výbor rád uslyší vaše názory a těšíme se na výměnu názorů. Prosím, paní komisařko, máte teď slovo na takových zhruba 10 minut a pak budeme diskutovat. Máme už celou řadu řečníků, kteří se přihlásili. Nejprve to budou koordinátoři politických skupin a potom členové našeho výboru. Prosím, paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že jste mi dali příležitost, abych poprvé přišla na zasedání vašeho výboru. Doufám, že naše Rozprava bude eh, konstruktivní. Výzvy, které jsou před námi, jsou opravdu velké, závažné, ale zároveň nám poskytují velikou šanci udělat eh, něco důležitého pro budoucnost. Nejenom pro budoucnost naší civilizace, ale planety jako takové. Letecká doprava a příspěvek ke snížení emisí, to je důležitá věc. Když se podíváme na procenta, tak vidíme, že je to velký rozdíl 2% CO2 a tím letecká doprava v globálním měřítku přispívá a to je opravdu množství, kterému se musíme závažně věnovat. Takže jsem velice ráda, že budete součástí delegace EU na budoucím zasedání ICAO v Montrealu má poslední návštěva v únoru byla opravdu už něco jiného, setkat se tváří v tvář s lidmi, kteří přijímají rozhodnutí, kteří nesou odpovědnost za vyjednávané dokumenty. To přispělo k lepšímu porozumění toho, co jako tým chceme společně dosáhnout v globálním měřítku a jsem si jistá, že květnová jednání budou úplně stejně důležitá, přispějou k dalšímu úspěšnému kolu jednání. Když se podíváme na příspěvek eh, letecké dopravy v boji proti klimatickým změnám, tak to je zásadní věc. Také jsme o tom hovořili na té neformální radě pro životní prostředí a dopravu v Amsterdamu před deseti dny. Tam jsme se sešli, opravdu jsme probírali ta témata. Doufám, že se to osvědčí jako praxe budoucnost. Také musím říct, že všechno spojeno s klimatick- co je spojeno s klimatickými změnami, je pro mě důležité i ryze osobně. Bez ohledu na to, eh, ať se handrekujeme, kdo za to může, tak ty změny tady jsou. Led taje, voda stoupá, oceán, hladina oceánu se zvedá, to znamená změny jsou tady a musíme se tomu přizpůsobit. Je třeba pochopit plný rozsah toho, co se chystá a co určitě bude znamenat velkou změnu v našem životě. Shodli jsme se, že letecká doprava e, umožňuje růst a e, předpoklady, jak poroste letecká doprava, opravdu počítají s velkým růstem po celém světě. To musíme respektovat, ale zároveň musíme najít nějaká řešení, jak skutečně kompenzovat tento růst a jak zajistit, abychom se pohybovali směrem k nulovému dopadu, abychom zároveň ale zůstali konkurenceschopní nejenom na unijním trhu, ale v globálním měřítku. Myslím, že ICAO je správným orgánem, kde o tom jednat, protože letecká doprava je globální a tedy potřebuje globální řešení. Nejde jenom o nařízení a spolehání na ně. Vidím velkou příležitost také ve větší efektivitě managementu. To znamená, že naléháme na to, aby eh, byl eh, systém managementu letecké dopravy zároveň zároveň Musíme být vnímaví vůči novým typům energie z obnovitelných zdrojů především. A další věc, která je taková, že zbuzuje až um, emoce a entuziasmus u těch, kdo mají rádi technologie. Technologie nám mohou pomoci překlenout uh, tu propast, kterou máme větší efektivita a lepší regulace může přispět k těm změnám, kterých je třeba proto, abychom měli nulové emise CO2. Ale když se podíváme na nové technologie, tak ty budeme potřebovat. Proto je to pro mě vzrušující představa prvního hybridního letadla. Průmysl už na to reaguje, máme první odezvu a budeme nadále je povzbuzovat v tom vývoji těchto letadel, tak aby došlo k nutným změnám těch aktivit. Důležitou roli v dekarbonizaci letecké dopravy eh, zahrávají, zhrají i letiště, je třeba vést je ke snižování uhlíkové stopy. Důležitou roli tady hraje elektrifikace, která se opírá o obnovitelné a čisté zdroje energie a pravděpodobně e, se tím pokusí reagovat na klimatické změny. E, to bude důležité v tom přechodném období, než přijdou nějaké převratné technologické změny. Jak už jsem řekla, já osobně uh, se velice věnuji práci na ambiciozní dohodě v rámci schromáždění ICAO na bázi toho celosvětového tržního opatření. Eh, to na bázi dohody ICAO z roku 2013 spolu s panem předsedou Aliu a třetími zeměmi jsme se to vytkli jako cíl. V tuto chvíli Máme návrh eh, prezidenta Aliu na stole, to je návrh z minulého prosince a tento návrh byl dále propracován v posledních měsících a bez ohledu na silnou kritiku z některých stran eh, předseda Aliu eh, dokázal, že je to jediný dokument, o kterém se v tuto chvíli vyjednává. To je fakt, který my opravdu vítáme. V tom návrhu ten návrh reaguje na základní rysy celosvětového tržního opatření GMBM. A myslím, že je to dobrá báze pro vyjednávání. Je mno, možné se tomu opravdu nadále věnovat. Návrh předsedy vyvažuje principy ICAO, což je velice důležité principy nediskriminace na druhé straně je to princip mimořádných okolností a respektování schopností rozvojových zemí a zároveň uchování ekologické integrity. Také vítáme fakt, že operátoři eh, budou, k operátorům se bude přistupovat rovně na základě stejných principů, aby se minimalizovaly konkurenční deformace v jednotlivých odvětvích průmyslu v třetích zemích. To vede k rovnováze věcí. Na druhé straně stále hodláme zpřísnit návrh, hlavně s ohledem na dosažení stabilizace emisí CO2 z mezinárodního leteckého průmyslu od roku 2000, po roce 2020. Dovolte, abych nyní zdůraznila tři velice důležité prvky, které doufáme, že ten návrh ještě posílí. Za prvé, nakonec klíčové prvky GMBM efektivně povedou k tomu, že bude uhlíkově neutrální růst po roce 2020. To je výrazný závazek, tedy uhlíkově neutrální růst. Za druhé, umožní to periodickou revizi a já si myslím, že je to silný nástroj, protože to nám umožní uh, abychom se nesoustředili na jedno jediné řešení, o němž budeme jednat a umožníme, aby se objevovala i další řešení. To znamená, že ty revize eh, budou důležitým nástrojem k pohybu vpřed. Nesmíme se upnout na to, že tohle něco je to ono pro příštích několik desítek let. Musíme mít stále otevřené eh, další cesty, musíme se pohybovat ve spirále neustálého vylepšení svých dalších závazků a kroků. Za třetí, opírá se to o solidní a transparentní předpisy, monitoring, reporting, verification, takzvaná pravidla MRV a pracuje se také s využitím špičkové kvality a skutečného omezení emisí. Protože všechny tyto prvky GMBM určitě schromáždění neschválí, návrh revoluce by měl, rezoluce by měl obsahovat cestovní mapu, jak finalizovat další prvky a jak to udělat, aby GMBM mohlo začít fungovat od roku 2020. Mnozí důležití účastníci a partneři podporují návrh předsedy ICAO, ale musím upřímně říct, že ne všichni zatím. Další jednání budou víc než nutná, ale dobrou zprávou je, že i ti, kteří explicitně nevyjádřili pozici, že jsou pro, se pomalu blíží souhlasu. To znamená, dostáváme se opravdu od minulého jednání o značný krok dopředu. Máme závazek, chceme mít pozitivní energii a jsem um, plna důvěry, že se nám podaří řešení najít. Ale bude potřeba o tom ještě pořádně tvrdě vyjednávat, proto je důležité, abychom byli jednotní, abychom byli silní v pozici evropského názoru. Zároveň musíme být eh, flexibilní a musíme ukázat i pochopení pro možnost dalších řešení, která se objeví. Jaká jsou skutečná očekávání od jednání? Za prvé, cílem ICAO je dosáhnout uhlíkově neutrálního růstu v leteckém průmyslu od roku 2020. To bude naše motivace po celou dobu. Původně jsme chtěli směřovat k ambicioznějším cílům, ale když pomyslíme na to, jak těžká ta jednání budou, tak eh, měli bychom udělat nejdřív ten první důležitý krok. Pokud se shodneme na tom, že máme solidní bázi, na níž můžeme budovat, a jak už jsem řekla, tak ta pravidelná revize, která bude pracovat s dohodnutým modelem z Paříže COP21, to nám může dát další sílu k tomu, aby ten proces byl trvalý a pokračující. Já osobně tedy vidím GMBM, ten celosvětový mechanismus tržního opatření, spíš jako nástroj, jak dosáhnout tohoto cíle způsobem, který bude co do nákladů efektivní. Pokud skutečně pochopíme a prosím, abyste mě podporovali, že to, co, čeho dosáhneme, no, rozhodně nebude definitivní produkt, takže pak si myslím, že budeme mít v jednání daleko větší manevrovací prostor. Schromáždění bude vyzváno, aby přijalo rezoluci s hlavními principy o budoucnosti GMBM, tak aby bylo mohlo být zavedeno po roce 2020 efektivně. ICAO pak vypracuje všechny další prvky a implementační nástroje tak, aby GMBM mohlo fungovat. Evropská unie na tom pracuje už velice pilně, ještě před tím schromážděním, tak aby všechny ty další prvky byly co nejrobustnější bude možná. Ale všichni si musíme být vědomi toho, že mezinárodní jednání tolika účastníky, jako jich v tomto případě je, včetně partnerů, kteří nezdílí naše názory, tak dosáhnout všech našich cílů, to je skutečně velká výzva. Souhlasím, že musíme být ambiciózní, mít velké ambice, ale musíme zároveň být flexibilní a připraveni dělat kompromisy. A hledat nová řešení. To bych já dokonce upřednostňovala. Opírat se o různé názory a hledat nová řešení. Tak, aby bylo možno se dopracovat k co nejlepším výsledkům, tak jsem přesvědčena, že Evropská unie musí otevřeně jednat s dalšími klíčovými hráči. Efektivním způsobem musíme využít všech příležitostí, abychom přesvědčovali, abychom se prezentovali těm, kteří zatím ne připojili se ke skupině, která je přesvědčena o tom, že celosvětové tržní opatření může fungovat a je to věc potřebná. Komise jako celek eh, pracuje aktivně politicky i na politické i technické úrovni a chci vás ujistit, že využiju, využívám všech možností, kdy se potkávám s partnery po celém světě, abych to zdůraznila. Třeba včera státní tajemník Fox nás navštívil, měli jsme s ním plodnou diskusi a Potvrdili jsme si, že Evropská unie a Spojené státy musí být jednotné a silné spolu jako partneři, protože nás to posílí v jednání. To znamená, identifikovali jsme lidi, kteří budou pokračovat v tom našem přístupu. Myslím, že v tuto chvíli jsme silní partneři bok po boku. A doufám, že budeme pokračovat úspěšně v těchto jednáních. Také jsem zmínila svou návštěvu v Montrealu v únoru, tam jsem se setkala se všemi velvyslanci, unijními velvyslanci, radou, s globálními velvyslanci a také jsme vedli velice konstruktivní diskusy já jsem měla dojem, že všichni stojí o dohodu, proto mám takovou důvěru v ten otevřený dialog a v dohodu, kterou bychom měli dosáhnout. Jedna z nejdůležitějších návštěv, která bude, bude návštěva v Číně. Tam se tomu budu věnovat v rozhovoru s kolegy a partnery v Číně. Čína zatím neformulovala jasně své stanovisko. To tež platí pro záliv, pro Singapur. Tam jsme byli na počátku roku a, jak už jsem řekla, všude, když už není nadšená podpora, tak alespoň vidíme, že k tomu bodu přistupují vážně, zodpovědně a snaží se dosáhnout pokroku. To tež se týká Etiopie, tam jsme měli návštěvu s Africkou unii a velká novinka je, že Evropa plně podporuje, eh, pardon, eh, Africká unie plně podporuje dosažení této dohody. Evropská unie ukázala zatím, že je naprosto jednotná. Samozřejmě konstruktivní dialog a vnitřní nesoulady jsou v pořádku, protože to vede k lepším řešením, ale uh, Doufám, že dialog zůstane otevřený, budeme synchronizovat své názory, svá stanoviska a je důležité, abychom v mezinárodním společenství působili tak, že jsme jeden silný partner a doufám, že to tak bude až do té doby, než se dosáhne konečného výsledku. Komise samozřejmě Eh, kdykoliv eh, ráda sem přijde, bude vás informovat o výsledcích, budete-li o tom mít zájem, takže prosím, pokud se budete chtít s námi setkat, dejte vědět a kdykoliv eh, rádi přijdeme. A myslím si, že teď je na čase, abych skončila, předala slovo vám a chci na sám závěr zdůraznit, že je opravdu velice důležité, abychom byli pečliví, odhodlání, abychom hovořili otevřeně se všemi členy mezinárodní komunity, mezinárodního společenství, protože tohle je opravdu okamžik, kdyby žádná země neměla zůstat pozadu. O tom jsem hluboce přesvědčená. Pokud chceme opravdu přispět k dekarbonizaci, potřebujeme, aby se toho účastnili všichni a samozřejmě budeme muset najít nějakou cestou, aby ti, kteří v tuto chvíli ještě nejsou připraveni plně participovat, aby měli nějaké přechodné období pro dobu, než se tak říkajíc dostanou na palubu. Na to je třeba myslet a jsem přesvědčena, že v tom případě se nám podaří dosáhnout dohody, o níž se bude moci opírat naše budoucnost. Děkuji. Děkuji vám a nyní můžeme hned zahájit první kolo otázek. A nejdříve budou klást eh, otázky zástupci politických skupin. Děkuji vám, paní komisařko, za výměnu názoru a také za vaši otevřenost, že hodláte o těchto záležitostech kdykoliv s parlamentem diskutovat. A zajisté tato situace brzy nastane, protože určitě nedospějeme k nejlepšímu řešení, v které sice doufáme, ale my vyjednáváme o této záležitosti víc než deset let. Matias byl mým stínovým zpravodajem, když jsme diskutovali o prvním návrhu komise v roce 2006 a nyní je o deset let později a zdaleka nejsme tam, kde jsme chtěli být. Takže my jsme určitým způsobem frustrováni, když vidíme, jaké požadavky klade věda, ale my nesmíme vidět pouze problémy. Důležité je, začlenit letectví do ETS a vidíme, že to funguje. Eh, neboť Čína, Indie a USA s tím nechtěli souhlasit, ale nyní s tím souhlasí. Takže to zásadně zásadnější uděláno. Snížení eh, misí z letectví je zásadní. Jestliže to také porovnáváme s snahami Eh, jednotlivých členských států, tak vidíte, že EU dospěla k dobrým výsledkům. To znamená, že bychom neměli diskutovat o tom, že to vzdáme. My bychom měli zachovat minimálně ETS v rámci Evropy. To, co děláme mimo rámec Evropy, je složitější, protože musíme spolupracovat s ICAO. A my také musíme posunovat ICAO správným směrem. Nesmíme podlehnout zablokování procesu. Mezinárodní letectví zásadním způsobem přispívá k růstu emisí. Vy můžete říci, 2 procenta jiní také říkají, že se jedná o více procent, ale podíváte-li se pouze na CO2, pak mezi 180 státy, kteří podepsali dohodu v Paříži, jestliže e, připočítáte 129 mimo Čínu a USA, takže 129 zemí, to je mnoho afrických a azijských zemích a potom celkově to 129 zemí a jejich emise jsou menší než emise z mezinárodního letic, letectví. Takže jestliže chceme nastartovat celý proces Paříže, tak musíme začít také působit na oblast letectví, protože e, příspěvek ke zvyšování emisí v mnoha zemích je nižší než celkový příspěvek letectví. A my jsme nyní e, trošku zklamáni, že e, ICAO hovoří pouze o neutrálním růstu CO2. My potřebujeme také snížení emisí. A ICAO musí svůj názor změnit. Oni pouze diskutují o offsetech a to také některé z nás nepokojuje. A Možná, že je také důležité dospět k dohodě, ale ne každá letecká společnost bude přispívat k neutrálnímu růstu. Některé společnosti dostanou výjimky a některé letecké společnosti dělají více. Jestliže dáme určitou flexibilitu rozvíjejícím zemím, pak jiné země musí dělat více. My chceme dosáhnout minus 40%. A to znamená, že my se musíme pokusit o všechno. My musíme vytvořit správnou situaci, ale nes, Míme si myslet, že ICAO celý problém vyřeší. My musíme také tady mít revizní doložku. My musíme bilaterálně také postupovat před ostatními partnery. Například také se spojenými státy. A my si musíme zachovat náš mechanismus a tento mechanismus v rámci Evropy posílit. A nyní za SD pan Grote. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Bulč, za to, že jste dnes přišla mezi nás na tuto výměnu názoru. Vy jste již o tom hovořila. Vy jste hovořila o tom, že bychom chtěli dosáhnout uhlíkově neutrálního růstu. A nyní otázka je, jak to máme prodat jiným eh, průmyslovým sektorům. Nyní také již pracujeme na přepracování směrnic pro jednotlivé průmyslové sektory sektory a myslím si, že bychom se do toho opravdu měli pustit. A když potom tyto sektory řeknou, že e, letectví také přispívá k emisím a zrovna nechce snížit e, uhlíkovou stopu, tak to těžko potom ostatnímu průmyslu vysvětlíte. Jak to má nyní probíhat dál? Myslíte si, že IKEO se konečně na něčem zásadním dohodne, za co se nebudeme muset stydit a kde budeme moci toto prodat ostatním průmyslovým odvětvím? A opravdu tady je to kvadratura kruhu, jestliže bude dostávat dě, dě, letectví další výjimky. A myslím si, že většina nebude pro zastavení celého procesu již po třetí. Máme evropskou legislativu, musíme to upravit na evropské úrovni. A jestliže se to neudělá na evropské úrovni, pak eh, bude to další hřebík do eh, E, rakve Evropy, protože to budou dělat jednotlivé členské státy autonomně. A také komise se chová poněkud e, opoštěně, ale my musíme bojovat za silný ETS a k tomu patří letectví. O tom tady se nedá vůbec diskutovat. A nyní za EKR paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že my musíme překonat potíže, které nastaly, když se celý proces zastavil. My tyto potíže známe a stále jenom eh, něco chtít, to nám nepomůže. My potřebujeme globální mechanismus a já, paní komisařko, jsem ráda, že jste eh, hovořila o tom, že tento mechanismus od počátku nebude perfektně fungovat, ale musíme tady také zapracovat eh, přeskumné mechanismy. Takže já si myslím, že ta perfektnost, perfekcionismus je často nepřítelem toho dobrého a my se musíme hlavně na něčem shodnout. A proč potřebujeme globální mechanismus? My máme samozřejmě před sebou obrovskou práci v této oblasti, ale musíme také zachovat regionální mechanismus, což bude velice obtížná věc, kterou bude muset řešit komise i parlament. A jinak se to netýká pouze závazků, týká se to nejlepších výsledků, které chceme dosáhnout. Výbor souhlasí zajisté s tím, že doch eh, no, neutrální, uhlíkově nech, neutrální mechanismus po roce 2020 není tím nejlepším cílem. A právě proto já se vás chci nyní zeptat, zdali si myslíte, že, že když jsme byli v Paříži, tak jsme tam hovořili o klimatických změnách a hovořili jsme o společné, ale rozdílné zodpovědnosti. A to je to, co je vlastně struktura snižování emisí po celém světě. A jestliže tento mechanismus opakujeme i zde v rámci GMBM a já si myslím, že tak by to mělo probíhat, tak tento mechanismus znamená, že nedospějeme k perfektnímu řešení. My budeme muset jednat a také dělat již změny. A já se chci zeptat, kde vidíte evropské snižování v oblasti ETS v, v letech eh, v rámci Evropy. Takže chcete tuto redakci, redukci dodržet, anebo uh, chcete ještě jít o krok dál? Například tady je používání alternativních paliv či něco podobného v Evropě. Takže mě by zajímalo, jak váš tým v této oblasti vyjednává. Děkuji vám. A nyní Alde, za Alde pan Gebany. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás a děkuji vám za váš úvodní proslov. E, tady Julie hovořila o tom, že perfekcionismus může být nepřítelem toho dobrého, ale my v této souvislosti musíme dospět ke správné rovnováze. Já bych mohl snadno zopakovat všechno to, co řekl Petr Líze a já plně souhlasím s tím, co on řekl. Já to dělat nebudu, já se chci zaměřit na jeden prvek, eh, v rámci navrhované dohody v rámci IKA a to je GMBM. Co se zatím skrývá? Mnoho se zde zaměřuje na offsetting. My máme již také zkušenosti s offsettingem v rámci EU. Když to vyjádřím jasně, tak komise již několikrát konstatovala, že celkový offsetting také vedl ke kolapsu ETS. Offsetting v minulosti měl obrovské negativní dopady nejenom na ETS, ale na boj proti klimatickým změnám obecně. Systém CDM my vidíme, že tyto fondy jsou nadále používány na budování uhelných elektráren v Číně a v Indii. A tyto jsou méně náročné než ty staré, ale není to správná cesta před. To znamená, že offsetting je často problémem, na místo je, že by byl řešením. A proto se ptám, jakým způsobem předpokládá komise, že stanoví kritéria pro offsetting, tak, aby se vyhnula chybám z minulosti. Neboť já bych to také podpořil, ale jedně za předpokladu, že stanovíme přísná kritéria pro offsetting. Děkuji vám. A nyní Kateřina Konečná Zague. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, že jste eh, zde za námi dorazila, protože nás čas tlačí a řada kolegů má jistě řadu otázek, tak já už nebudu opakovat to, co řekli kolegové přede mnou, snad jenom, že vám přeji, nebo vám přejeme hodně eh, štěstí ve vaší snaze, protože faktem zůstává, že letecká doprava byla do této chvíle tak nějak mimo Všichni jsme o ní věděli, eh, všichni jsme věděli, že je to vážný problém a nikdo ho nechtěl řešit a já pevně věřím, že protože se taktéž domnívám, stejně jako mý kolegové, že musíme nastavit globální mechanismus, neměli bychom se trestat pouze sami, ale že se vám ho podaří na ICAO dojednat tak, aby jsme konečně i v této oblasti už si mohli eh, říct, že alespoň něco děláme. Na druhou stranu já bych se vás zcela konkrétně chtěla zeptat na jednu věc a to je zavádění nových paliv na evropském trhu. Eh, je dáno, že tyto paliva mají daleko nižší hodnoty. Eh, je evidentní, že se biokerosin používá dnes zcela reálně ve Spojených státech amerických. A mě tady trošku chybí to, že eh, bychom i tady u nás na evropském trhu s tím mohli lépe pohnout. To znamená, mě by zajímalo, co hodlá komise udělat s tím, aby se biokerosin začal eh, používat více v letectví. Myslím si, že tím můžeme podpořit nejen biopaliva, ale zároveň, eh, nebo průmysl eh, v souvislosti s biopalivy, ale zároveň řadu pracovních míst. A pokud eh, si občas dáváme ty velké závazky, tak já bych tohle viděla jako ten menší závazek, kterým bychom si tady doma mohli eh, udělat alespoň něco pro to, o čem tady všichni mluvíme, to znamená, aby se ty emise snížily. Takže já bych chtěla vědět, kde je ten problém, že řada zemí biokerosin už dneska používá zcela standardně a v Evropě to zatím neumíme a co s tím hodláte dělat. Děkuju. Thank you very much. now... Já vám děkuji, není Basikaut. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní komisařce za to, že za její úvod říkáte, že globální sektor potřebuje globální řešení a myslím, že všichni tady souhlasíme, že toto by měl být cíl a také, že je třeba činit kompromisy, že všichni Eh, to chápeme, jsme politici a činíme tak každodenně, ale určitě nastane moment, eh, kam mohu jít cestou kompromisu, ale dál ne. A ano, pokud si přejeme ten uhlíkově neutrální růst po roce 2020, tak to je velký kompromis, který musí přijmout EU, ale ta jednání, samozřejmě tam budou muset být i velké ústupky, ale v tomto smyslu, myslím, už nyní činíme velké kompromisy. A také ta otázka globálního řešení, když se podíváte, jak ICAO, ale podobně také IMO postupují, tak až dosud ty změny rychlosti, kdy se snaží najít nejnižšího společného jmenovatele. Zaznamenali jsme to i minulý týden v IMO, kdy se hovořilo o snížení emisí, ale celkově další záležitosti se přehodily na další jednání za 6 měsíců, nic se nezměnilo. A loďařství, tam si přejí činit ještě více, než dělá IMO. Takže eh, nevím, jak je to pak ve vztahu k ICAO. Co přesně my tady ještě přijímáme a co ne. A když se podíváme na tu dohadu o eh, standardu pro efektivitu CO2 19. února komise hovořila, povolávala po dohodě takzvaný landmark deal, ale opravdu víme o tom, že ty neefektivní eh, Eh, letadla zůstanou ještě efektivní dalších 10 až 15 let. Tady se hovoří o nějakých eh, už eh, úsporách v milionech tun, ale já nevím na základě čeho to bude. Tady v tomto svém prohlášení komis nějak divně směšuje nějaké údaje. A to nejsou takové standardy, které očekáváme od komise, když doufáme, že nás bude efektivně i reprezentovat na globální úrovni. Takže zaprvé ohledně těch eh, CO2 eh, standardů. ICAO, tedy opravdu, nebo eh, Evropská komise si přeje krok za krokem se spojenými státy ohledně IBM. Co hodláte přijmout? Budete tady nebo my eh, požadujeme ty výjimky pro eh, uhlíkově neutrální růst. Pokud tedy někdy to bude nějaká výjimka, tak bude muset být kompenzována jinde. Petr Lizo o tom hovořil. Kde si přejeme stanovit tu červenou linii? Jak i eh, kolega Gerbrandy tady o tom hovořil, o těch kompenzacích nepřejeme si nějaké tady dvojí postupy. Určitě tedy nepřijmu takové texty v těch dohodách, které bude zakazovat regionální opatření. My víme, že některé strany říkají, že tam nebudou žádné regionální opatření. Já doufám, že proti tomu, komu se bude opravdu vážně postupovat, protože pokud ne, tak tady eh, v parlamentu nikdo eh, nebude s tímto souhlasit a já doufám, že vy si to dobře uvědomujete, že parlament za toto bude bojovat takže je důležité, abyste i vy objasnili, jaké jsou ty vaše červené linie. Já vám děkuji a nyní za EFDD paní Evy. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, a najdete mě tady. Já jsem chtěla učinit takovou stručnou prezentaci ohledně opatření na trhu. I nadále hledáme takové tržní nástroje pro splnění cílů, které jsou tedy environmentální cíle, to znamená zlepšit stav naší planety. Co se mne týče, už tu máme spoustu příkladů takových mechanismů, které nefungují třeba ETS, podle našeho názoru nevedl k takovému snížení emisí, jaké se očekávalo. A ve světle toho všeho souhlasím se vším tím, co tu zaznělo, zejména ohledně kompenzačních opatření. To je tedy další prvek, který nás znepokojuje, protože v realitě kompenzovat to není opravdu efektivním opatřením emise se snižují, ale kromě toho, tedy emise se musí snižovat, nicméně následně se hovoří o technologické neutralitě a my eh, postupujeme s takovýmto principem, když by asi nebylo zároveň lepší podporovat takové technologie, které nemají takový dopad. A penalizovat ty, které mají zase podstatný dopad na životní prostředí. No a pak jsem chtěla ještě položit následující otázku. Kromě toho, co může představovat ta dohoda na úrovni ICAO, Evropa si přeje uplatňovat ještě více dodatečných opatření či aktivit k snižování emisí eh, v tom zejména letectví, nějakou dobrovolnou aktivitu, něco prostřednictvím čeho by odstranila třeba i ty fiskální výjimky pro eh, paliva, ze kterých eh, nyní má prospěch. Pomýšlíte za Evropu na nějaká taková opatření? Já vám děkuji a nyní bych požádal opět paní komisařku, aby zareagovala na dotazy. Já vám děkuji za připomínky, za vaše otázky a i některé provokace. Těší mě, že se všichni zhodujeme na tom, že to nebude jednoduché jednání a ani to dosud nebylo. Nicméně ráda bych se s vámi podělila o něco, na čem tady vlastně, co všechno sdílíme. Tvoříme součást globálního společenství, nemůžeme se z toho nějak vyloučit, žít eh, o, samoceně na této planetě. Musíme zajistit, že budeme dostatečně silní, abychom netlačili, ale přizvali ty ostatní. Tímto návrhem je přizvali k tomu, aby se k nám připojili v tomto našem úsilí a od počátku eh, si myslím, že já postupuji v tomto duchu. Snažíme se najít takové řešení, které bude společným, odsouhla- společným odsouhlasením a doufám, že tomu nastane v září v Montrealu. A ten text, který máme nyní na stole, je, obsahuje kvalitní prvky a líbí se mi jeho struktura tedy způsob, jak se zaměřujeme na to řízení, na jasná pravidla, na to, ano, že kompenzace tvoří součást tohoto, to je ještě předmětem podstatných kompenzací, ale to není úplně všechno. Vnímáme to, že to je i v jiných odvětvích průmyslu. V podstatě se snažíme ponoučit od ostatních a vnášíme to jako prvek do letectví. Existují nejrůznější i variace, o kterých se jedná na stole. Důležité, jakým způsobem se na těch kompenzacích dohodneme. Ještě jsem nějak neslyšela od nikoho, že by byl vyloženě proti, takže nyní jsme u stolu a vyjednáváme o tom a už to je dobrá zpráva. A zároveň zdůrazňuji, že je výtečné, že všichni ti eh, zainteresovaní tady hodlají jednat na uh, a jasných pravidlech. To je důležité, aby to byly, eh, byla stejná pravidla pro všechny. Ale zároveň podívejme se kolem sebe. Já jsem procestovala celý svět jen letos a existují obrovské rozdíly. Nesmíme předtím zavírat oči. Musíme připustit, že někteří budou potřebovat přechodná období a ano, že tu budou výjimky, například pro chudé země, země s nízkým HDP a bude se to uplatňovat pro maličké trhy, kde by to bylo opravdu velice nákladné uplatňovat takováto pravidla. Ale opravdu jsem ráda, že tu konečně máme nějakou globální platformu s dostatečně ambiciozními plány, do kterých se může každý připojit, ať takovým či onakým způsobem. To opravdu by bylo výtečné. A samozřejmě ano, bude to eh, výzva, ale budeme rádi a budeme se snažit ty ostatní přesvědčovat, aby se k nám připojili, že je to nejen kvalitní environmentální řešení, ale i podnikatelské řešení, protože slovo green v dnešní době už znamená business, není to jenom výdaj, znamená to efektivitu, energetickou nezávislost, energetické zdroje založené na obnovitelných zdrojích. Ano, my podporujeme biopaliva, ale já jsem se setkal i se zástupci biopaliv a oni mi říkají, jaké množství biopaliv dokáží generovat v nadcházející budoucnosti. A to procento není zas tak závratné, nezávisle na tom, jak ten proces urychlíme. Oni nebudou schopni dosáhnout ani 10% těch potřeb. Ano, budou vítáni a my zahrnujeme ta biopaliva všechny eh, členské státy. Musí to mít i tu strategii prostřednictvím, jakou řešit biopaliva. Takže na základě toho, jakým postupem budou postupovat členské státy, my budeme přistupovat k opatřením. Jsem přesvědčena o tom, že ta dohoda o CO2 je takovým milníkem. Je to globální dohoda. Samozřejmě můžeme hovořit o tom, jak to následně vylepšit a jaká je ta opravdová podstata, ale v únoru jsme dosáhli globální dohody a to je výtečné, je to opravdu dobré. A já bych ráda, aby lidé všech národů toto eh, následovali. ICAO má spoustu členů, takže i nadále se snažme tlačit až do nejvyšších maximálních možností. Nezapomeňme na nikoho a, a na nic. Je třeba pokrýt i mezery a myslím si, že je to opravdu povzbuzující, že tu máme tedy eh, takto zaměřený přístup a pracujeme na, tedy tom trojuhelníku. Důležité je nediskriminovat a zaměřovat se tedy na ty environmentální cíle. A co se tohoto týče, ano, EU, ETS v rámci EU, to je obrovský úspěch. A jiné země po světě následují v podstatě tady tuto naši dobrou zkušenost a snaží se e, řešit jejich podobné problémy podobně. Letectví to je globální biznis, potřebujeme proto globální dohodu a ICAO se zapojuje do mezinárodních dohod. Tady to neřešíme jenom čistě na vnitřním trhu. Chci vás požádat, myslím, že všichni to chápeme, že jakékoliv nadcházející diskuze o ETS v Evropě budou poté, co budeme mít výsledky z tohoto zhromáždění, tedy výsledky, které se budou dohodovat na úrovni zhromáždění. Kolegové s tím přijdou, zhodnotí to a následně se bude tedy postupovat. A proto věřím tomu, že zapotřebí ještě dále o tom diskutovat, aby se toto vše mohlo implementovat takovým rovnovážným operativním způsobem. Co se týče těch norem pro CO2, možná ještě doplním další informaci. Toto se bude řídit eh, regulativně a zároveň také nepřímo prostřednictvím eh, takových tržních eh, postupů. Pokud tu budeme opravdu neustále na to vynakládat nátlak, myslím si, že se to podaří a těší mě, že také i vy s tím souhlasíte, že zapotřebí, abychom to měli neustále na paměti, aby to bylo integrované řešení a abychom se neustále vraceli k těm dalším diskuzím a veškeré aktivity zakládali na výsledcích. Těší mě takový postupný přístup že eh, vlastně celé se to postupně vyvíjí na základě tedy té absorpční úrovně přítomné eh, v společnosti. Ano, jsem nakloněna i ambiciozním cílu, ale musíme být realisté. Takže prosím, buďme aktivní v naší evropské skupině a uvidíme tedy, kam daleko se můžeme dostat. Opravdu jsem tomu takto nakloněna. I think I've covered. Uh, other measure? Ano, ještě další opatření, uh, která žádáte, zmínil jsem Cezar jako ten systém pro řízení uh, letecké dopravy, CES 2+, tady jsme mírně optimističtější, že se to také pohne ku předu a také jako sdělení o dekarbonizaci, to bude v létě, v, oblast dopravy, tam je to také zahrnuto. Nyní se zaměřujeme tedy na to, že tedy že tedy se zaměřujeme na RNR a, a v rámci dekarbonizace těší mě také oznámení z EasyJetu, že i oni nyní testují tu podporu a, a hydrogenových buněk um, jakožto možné řešení. Tady tato řešení od podobné druhy uh, inovací tu máme tu máme i obecně uh, v letectví takové tendence. Ano, je to tedy výzva a já neustále opakuji, že do roku 2030 bychom mohli mít i hybridní letadla. A takto bychom opravdu mohli něco změnit v letectví vzhledem k tomu obrovskému rozmachu, který v této oblasti panuje, že tehdy tedy se změní to eh, naše eh, chování, ale potřebujeme, aby nám i podstatný pokrok v technologii umožnil udělat ten velký krok. Nějaké zázračné řešení nemáme, ale vidím tu opravdu v dnešní době obrovské závazky, takže bez pochyby jsem přesvědčena, že najdeme řešení. Prostě to nikdy nebude končit, bude to neustále pokračovat a bude se to vyvíjet. Já chápu, že někdy jste pesimističtější, že už to téma se rozvíjí dlouho, deset let je dlouhá doba, ale jsem přesvědčena, že e, zatím jsme dosáhli toho nejlepšího a vím, že i to e, řešení z COP21 je dobré. Nyní tedy tu e, máme jasné dopady i těch klimatických změn, jdeme, vycestujeme do Grónska, vidíme ty změny na Floridě, vidíme změny, tady už nikdo nic neskrývá. Takže je všem jasné, že je třeba vše řádně řídit a umět se adaptovat. Takže chtěla bych říct si, buďme pozitivní, konstruktivní a mějme na paměti, že je důležité se dohodnout a mít tu dohodu založenou na společných závazcích, na neustále angažovanosti, motivovat se vzájemně mezi globálními partnery, abychom dosáhli ambiciozních cílů. Ale Evropa je v tomto opravdu dobře rozvinutou geografickou oblastí a musíme zajistit tedy, že to řádně chápeme a že opravdu musíme usilovat o to, že eh, tady to nemáme jen tak zadarmo a že se nemůžeme izolovat vůči ostatnímu světu i v té věci dekarbonizace a klimatických změn a boje proti ním, ať budeme jakkoliv ambiciozní. Děkuji vám za vaše odpovědi. Teď můžeme mít druhé kolečko. Řečníci, pan Belet. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dobrý večer. Děkuji, že jste přišla. Budu stručný, nebudu opakovat to, co tady už zaznělo. Byl jsem s parlamentní delegací na zasedání KEIB minulý týden v Montrealu a zaprvé něco eh, v tom, jak se v ICAO eh, reguluje. Ano, byli jsme přep překvapení, jak netransparentní ta organizace je. My bychom rádi, abyste nás podpořila při otevírání této organizace. My jsme byli na oficiálním branči ve Spojených národech, takže myslím, že transparentnost by měla být stoprocentní, ale to rozhodně není. Zaznělo tady, že GMBM je opravdu nejlepší možná nabídka v tuto chvíli. Není to ETS, není to dokonalé, ale budiš pracujme na vývoji tohoto mechanismu. Hovořili jsme také o dalších standardech, na kterých se IKO dohodlo. Není to až tak ambiciozně, ale budiš, je to pokrok. Dvě, tři krátké doplňující otázky. Za prvé, Kvalita offsetu, vy jste zmiňovala kvalitu offsetu, to je zásadní spolu s kontrolou, monitoringem kontrolou kvality offsetu. Je to důležité pro kredibilitu a celý vůbec úspěch tohoto řešení. Byla by to záruka toho, že kvalita tam je. My jsme v Montrealu pochopili, že ne všichni jsou na stejném stupni, ne všichni to chápou stejně. Vy jste také řekla, že nesoulad nebo různé názory nám umožňují hledat různé obce, aby skutečně došlo k tomu, že v dohodě budou zabudovány ty revizní mechanismy. Petr Líze to také řekl. Hovoříme o tom i v tom, na tom zasedáních tohoto výboru, i na výboru pro průmysl a energetiku. Samozřejmě je těžké ostatním sektorům vysvětlit, že snad letecká a námořní doprava nedělá ještě víc. Třeba vnitroevropské lety by měly přispívat, měl by tady být větší manévrovací uh, prostor tak, aby nedocházelo k růstu uhlíkové stopy. Čím více uděláme, tím eh, lépe. Děkuji. Ivo, teď se tens. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je tady koncenzus v tomto výboru napříč stranami, co se týká offsetu, offsetových dohod. Měli bychom se ponaučit z chyb, které jsme učinili, měli bychom mít proces, který zaručí, že průmysl nebude jediný, kdo bude muset dodržovat pravidla. A druhá věc, které se chci eh, dotknout, je integrace ETS do GMBM. My bychom rádi viděli situaci, kdy budeme mít globální fórum, kde bude možno o tom hovořit. Zatím to vypadá tak, že GMBM, ten celosvětový tržní mechanismus, je spíš stropem a nikoliv pódiem. Další věc, to, co zmínil kolega Bele, ta netransparentnost co to pak znamená v rámci té delegace, která tam byla. Co se týká expertních vědomostí v oblasti klimatických změn, zjevně musíte mít um, zdroj expertů. Nemůže to jeden sektor řešit sám za sebe. A máme obavu, že stávající mechanismus, současný způsob jak eh, jsou emise z leteckého provozu do toho zapojovány, tak je to opravdu věc, která je technologicky a obchodně velice citlivá. Co chce komise udělat proto, aby zajistila, že ten proces bude otevřenější veřejnosti daleko víc, kde třeba, je třeba, aby ICAO se do toho zapojila, nejenom ICAO, protože vy jste to identifikovali jako problémy, je třeba, bychom byli ambiciozní. Opravdu toho můžeme dosáhnout jenom tehdy, pokud se do toho zapojí co nejširší okruh. A když se podíváme na to, jak ICAO přistupuje k těm procesům, tak to opravdu drhne, co chci udělat komise pro to, aby se tohle otevřelo, prolomilo. Děkuji, Jacqueline McFoster, děkuji, pane předsedo. E, vítám paní komisařku. Zlehka vzato, to je opravdu ostuda, že jsme globální řešení nehledali před deseti lety. Um, Léta to trvalo, hodiny debat to chtělo, aniž bychom došli k nějakému rozumnému závěru, ale doufám, že teď jsme už na správné trase. Dnes jsem se v poledne setkala eh, se zástupci eh, letecké asociace jatá a myslím, že oni opravdu chtějí najít nějaké řešení, protože zatím to pokračuje a je jistota žádná. Myslím, že tedy dobrá vůle by tu byla na straně průmyslu, když o tom tak hovoříme. Ta jedna věc, kterou chci říct eh, s informacemi, které mám, myslím, že ten pokrok posledních deseti let ukazuje, že se to týká navrhování a výroby, ať už jsou to motory, ať už jsou to paliva. Myslím, že všech, hodně se toho učinilo a stále se snažíme snížit CO2. Musíme pochválit průmysl, který na tom pracuje a můžeme, musíme z toho vycházet. A já bych ráda, paní komisařko, abychom budovali kapacitu, za to nesou odpovědnost členské státy, Měli bychom mít jednotné nebe, ono by to fungovalo daleko lépe. A kde bychom mohli přijít s tím SES 2 plus? Celá ta technologie je v konkurenci s americkému systému. Myslím, že členské státy zatím nemají dost politické vůle. Tohle všechno dohromady mohou zmírnit nějaké problémy, o kterých jsme hovořili. Dostávám se k tomu, kde teď jsme, co tady zaznělo. Výbor pro dopravu bude v květnu také návštěvou u ICAO, ale z mého pohledu mě to tak, doufejme, že přijdou nějaká opatření opírající se o tržní mechanismy doufejme, že nebudeme muset přijít s nějakými opatřeními, které by šly nad rámec dohody v ICAO. Já nechci regionální řešení, která půjdou nad rámec ICAO. To bychom měli řešit. Za druhé, řekli jsme, že musíme mít výjimky. Ano, máme velice chludé oblasti v Africe, v Asii, to zcela akceptuji, ale zároveň víme, že Čína, Rusko jsou docela zdráhavé, liknavé a jak to bude tedy s průmyslem? Jak to bude s námi? My nechceme mít problémy v konkurenci, když některé země prostě nebudou to dodržovat. Musíme najít nějaké řešení. Možná, že to nebudete moc teď komentovat, nebudete se k tomu moc vyjádřit, ale měli bychom na to eh, dbát. A poslední věc, třetí země a jejich nedodržování pravidel. Můžeme se dostat do takové situace. Takže to jsou obecné věci z mého pohledu. Přeju vám hodně štěstí. Myslím, že máte podporu a pokuste se najít nějaké řešení, protože asi se nepohneme nikam moc dopředu, ale jsou věci, které by se daly snížit, omezit. Eh, měli bychom se navzájem informovat. A děkuji vám velmi. Děkuji paní, paní Meisner. Děkuji. Ano, nejprve pohořím jako ekologická politička, jako taková musím říct, že jsem vlastně neoka, neočekávala nic jiného od ICAO. Když se podíváme na celosvětové dohody, tak bez pochyby to rozhodně nebude tak ambiciózní jako to, o čem EU uvažuje. Proto tedy vlastně s vámi souhlasím, paní komisařko, je to krok dopředu. To už bylo v Paříži u COP21, tam jsme se poprvé celosvětově na něčem dohodli. Tohle je další krok, kde máme společnou dohodu. To ekologicky, politicky nijak nepřesvědčuje naprosto jasně. Já se angažuju víc. Já nechci dohodu, že se neohřejeme víc než o dva stupně. Já bych chtěla jeden a půl maximálně, protože pak zahynou korálové útesy. Jak toho dosáhnout, v jakých sektorech? Ale myslím, Teď eh, budu hovořit jako mm, politička v oblasti dopravy i životního prostředí. My jsme chtěli eh, vnutit světu evropská řešení a ono to nefungovalo a vedlo to pak k bojkotu. V moskevské deklaraci mnozí řekli, že eh, zakážeme svým leteckým společnostem letajícím do Evropy, aby se na tom systému podíleli. Pořád je lepší, a to máte pravdu, mít všechny ve hře. Samozřejmě to není všechno, musíme se pokusit uh, podívat se na to, co v Evropě můžeme třeba ještě ukázat, kde můžeme ukázat těm ostatním, jak dosáhnout něčeho víc. A konkrétně otázka, nevím, jak to IKAO řeší. U IKAO, když říkáte, že chcete mít uhlíkově neutrální růst do roku 2020. Co se tam všechno počítá do toho? Je to jenom otázka alternativních pohoných látek, je to optimalizace leteckých tras nebo další oblasti na letištích, emise, snižování emisí na letištích, tam je možné ledacos, nejenom elektrifikací. Započítávají se tam i nové materiály, jak to říkala třeba Jackie Foster, ty také mohou přinést větší míru efektivity. Co všechno se tam projevuje, když ICAO o tom hovoří a jak se o tom uvažuje na celo, v celosvětovém měřítku, tedy pokrok v oblasti vývoje a inovací. Thank you very much. And now... Děkuji vám. Další řečník si jež slovo nežádá a prosím dávám slovo paní komisařce. Děkuji vám ještě jednou za vaše příspěvky a také otázky. Nejdříve se chci vyjádřit k opakovanému argumentu a to je transparentnost. Já jsem stoprocentně pro transparentnost ve všech ohledech. Já také mám ráda rozhodnutí komise, která jsou stoprocentně transparentní a to znamená, že na jejich základě můžeme dále pracovat. A já také vyzvu ICAO, aby se takto chovalo. A jsou, jsou částí tohoto celého balíčku je transparentní chování a řízení a proč toto potřebujeme, je to, že členské státy jsou provádějícími orgány. To znamená, že jestliže to nebudeme mít pod kontrolou, pak se dostaneme do problému. To znamená, že my musíme mít eh, pod kontrolou to, kdo eh, žádá o který projekt, tak aby ten jeden projekt nevyužívali různé strany. Takže já doufám, že i v této oblasti budeme dostatečně transparentní, protože my určitě jsme pro transparentnost a dobré řízení v oblasti implementace, protože implementace musí být kvalitní. Pokud se týče kvality offsettingu, tak to je také dobrý příklad pro transparentnost a správné řízení. Prvním kritériem je to, že offsety musí být legitimní. A za druhé musí se eh, vyhnout eh, dvojím standardům a to bude také součástí celého balíčku. O tom se nadále jedná, ale myslím si, že se v této oblasti ubíráme správným směrem. Já také doufám, že vy se do toho jako poslanci zapojíte, protože váš hlas se počítá. My také musíme eh, respektovat pravidla ICAO a také budeme tlačit ICAO k transparentnosti vzhledem k tomu, že se jedná o orgán USN, tak to nemůže být snad tak složité. A právě proto, že jsme v rámci jednání, tak musíme neustále uh, Eh, toto téma opakovat, aby všichni pochopili, že toto téma je mimořádně důležité. Je třeba se o tom zmínit v Montrealu byly tady otázky týkající se jiné technologie. To není součástí Eh, jednání SIKE. My nyní hovoříme o trasách, my také hovoříme o rozložení břemen spravedlivým způsobem. A protože jsme se zatím úplně nedohodli, proto nemůžeme spekulovat o definitivních výsledcích, ale možná příští krok to budou letiště, to by byl dobrý nápad a můžeme se tímto nápadem v budoucnosti zabývat. Já bych tak také reali- chtěla bych zůstat realistická. Já vím, že zelení jsou velmi ambiciozní a my se budeme snažit zachovat vysoké standardy. A my dobře víme, že potřebujeme celosvětovou dohodu a toto bude nástroj pro to, abychom opravdu tímto způsobem řešili klimatické změny. Máte pravdu, že technologie se projevuje v různých oblastech. To je lepší design, lepší materiály a tak dále, ale průmysl již podporuje například inovativní projekty, také podporuje výzkum a inovaci my můžeme také aktivovat zákazníky a v této oblasti můžete také sehrát svou roli. A potom k tr- může dojít přechodu rychleji, protože klienti jsou ti, zákazníci jsou těmi, kteří mohou rozhodovat, protože mají peníze a proto je můžeme získat pro, na naši stranu a musíme s nimi spolupracovat. Jestliže nejsou další otázky, tak si myslím, že bych vám na tomto místě chtěla poděkovat za konstruktivní, kritický, ale velice pozitivní přístup. My potřebujeme pozitivní energii a my bychom měli jednat jako jako eh, celek a musíme opravdu eh, jednat svorně a jednotně. Jestliže budeme fungovat svorně v rámci EU, e tak opravdu se nám podaří získat co nejlepší dohodu v září. My vám děkujeme za vaši přítomnost, za vaše připomínky a také za to, že jste nám dala možnost položit vám otázky a e, dostat na ně vaše odpovědi. Nyní bych chtěl ukončit naši schůzi. Chci pouze připomenout, že další schůze se bude konat 23. 4. května v Bruselu. Děkuji vám a přeji vám všem hezký večer.